Dobrý den, kolegyně, kolegové. Můžeme zahájit dnešní jednání. V souladu s opatřeními které schválilo Biro Evropského parlamentu, tak bych chtěla pouze říci, že všichni přítomní na tomto eh, jednání, kromě předsedkyně a kromě těch, kteří právě mluví, musí mít nasazené ústenky. Dále dnešní jednání je, před, eh, je přes web streaming, máme tlumočení angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, holandština a polština. Tlumočníci zále, eh, z, ehm, musí mít tedy nejenom zvuk, ale také video, přenos a proto je tedy důležité, abyste při eh, hovoru přes eh, dálkové spojení se řídily pokony, pokyny a pouze telefonní hovory nebo pouze audio nebude tlumočeno. Také tady máme omezený čas, takže nemůžeme eh, dát eh, prostor všem výměnám názorů o všech stanoviscích, takže také chci říci, že 28. září v poledne je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů ke stanovisku o provádění Evropské asociační dohody s Ukrajinou. Pokud nejsou žádné um, komentáře k eh, přijetí pořadu jednání, tak pořad jednání je přijat. Teď se dostáváme k bodu odstranění cel na některé výrobky. Spravodajem, který je odpovědný za tyto věci, je Stefania Nordeli. Ne, omlouvá se paní předsedkyně. Není to. Takže další bod je nařízení o odstranění cel na některé výrobky. S tímto nařízením chce komise navrhnout eh, provádění společně sdělení z 21. srpna 2020 komisaře Hogena a zástupce USA pana Litzingera, které chce snížit napětí. Eh, komise chce Eh, navrhnout snížení některých celních eh, eh, položek, které se týkají humru a langust a USA by chtělo také navrhnout určité úlevy, které se týkají jiných některých konkrétních produktů. Také zde vítám pana Ruperta Schlegelmichla, který je ředitelem pro Eh, oblast Jižní a Severní Ameriky, zemědělství a bezpečnosti potravin z generálního ředitelství pro obchod, který předloží tento nebo představí tento návrh komise. Ruperte, máte sedm minut. Poprosím vás, abyste se držel času. Eh, jinak bych musela zasáhnout, eh, a abychom tedy měli dost času. Takže prosím, máte sedm minut a děkuji, že jste, <clears throat> jste mezi námi. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, doufám, že mě všichni dobře slyšíte. Já bych chtěla nejprve poděkovat za to, že jste eh, se rozhodli probrat tuto věc už dnes. Eh, z 8. září tedy pochází ta poslední operace, takže se, mm, takže se pohybujeme velice rychle. Dovolte mi tedy říci trošku něco o kontextu a hlavně o provádění samotného nařízení a odstranění cel na určité produkty. První věc, kterou bych chtěl eh, říci, a už jste to vlastně sama řekla, jedná se o projekt, který má zmírnit napětí v dvoustraném obchodu a který má také podpořit některým odvětvím eh, vyřešit určité spory, v takové, eh, některé obchodní spory. Chceme snížit nebo odstranit cla v několika celních položek. Z naší strany jsou to cla na humry a langusty a USA se zaměří na hotová jídla, výrobky z křišťálového skla a další. Tento návrh je plně v souladu s pravidly VTO, e, také zde dodržujeme zásadu nejvyšších výhod, to je velice důležité, protože eh, zde vycházíme ze všech platných pravidel. Cílem je samozřejmě dát eh, Evropské unii i USA a jejím provozovatelům větší obchodní příležitosti tím, že se sníží nebo odstraní cla. Eh, teď bych mohl zdůraznit takový širší kontext, nebo se k němu pak můžeme vrátit později. Tento návrh je jednoduchý, vychází z, z článku 207 smlouvy o fungování Evropské unie. Tuto volbu jsme zvolili vědomě, protože toto je důležitý návrh a chceme, aby Evropský parlament byl plně zapojen do přípravy této legislativy. Nejedná se pouze o nějaké pozastavení nějakých celních eh, cel, ale je to tedy eh, tato změna. Toto nařízení je velice jednoznačné, eh, už má pouze pět článků, navrhujeme, samozřejmě ještě záleží, zda Evropský parlament a rada to eh, schválí. Chceme odstranit eh, clá na humry a langusty na pět let. Článek 1 říká, že tam eh, se to posune na nulovou sazbu a další článek hovoří o tom časovém období. Nechci už vlastně hovořit o těch humrech konkrétně, chci říci, že eh, v Evropě se tedy humři eh, nepěstují, máme spíše takové nějaké menší humry, ale ne ty eh, velké humry, které se dováží z USA. Navrhujeme tedy, aby článek 5 říkal, že to nařízení se má také uplatnit retrospektivně, aby už do něho spadal odlov humrů tento rok. Také tam máme určité podmínky, například článek 2 to je velice důležité, protože chceme být skutečně si jistí, že také USA přistoupí účinným způsobem k plnění svých závazků, autonomních závazků, a že také nebude jaksi představovat nějaká další omezení. Eh, máme zde tedy to sdělení z 21. srpna, jejímž cílem je skutečně deeskalovat, snížit to napětí. To jsme řekli naprosto jasně a chceme najít prostředky, jak to doplnit. V článku 3 hovoříme o to, že tam máme také možnost eh, zkoumat prováděcí akty, Eh, že se tedy budou, eh, je, je tedy také možné dočasně pozastavit toto nařízení, pokud nebudou eh, plněné určité podmínky. Je zde tedy také postup komitologie, postup projednávání ve výboru ve článku 4, o tom nechci říci, nechci hovořit příliš podrobně, chci říci, že tedy máme podobné obchodní mechanismy, jako je třeba i s Ukrajinou nebo se Západním Balkánem. Takže máme možnost pozastavit eh, ta ustanovení, pokud se nějak výrazně změní podmínky. Pak je zde ještě článek 5, kde tedy hovoříme o tom, že to může působit retroaktivně. Neděláme to příliš často, ale zde to je tedy možné. To je vše, co jsem chtěl k tomu říci, k tomuto nařízení samotnému. Možná ještě něco k takovému širšímu kontextu. My doufáme, že ukážeme našim americkým protěžkům, že pracujeme rychle, že toto všechno dokážeme urychleně dokončit. Samozřejmě to načasování leží na, na vás, na Evropském parlamentu a také na radě, ale už jsem hovořil o tom, že si myslíme, že se tedy jedná o dobrou eh, legislativu o dobrý krok před. Děkuji, to je z mé strany vše a rád odpovím na vaše případné dotazy, buď vás paní předsedkyně nebo ostatních poslanců. Děkuji. Děkuji, Ruperte, říká předsedkyně a nyní dávám slovo zpravodaji, kterým je pan Bernd Lange. Bernd má, Bernd Lange má čtyři minuty, prosím. Bernd's not with us. There he is. Yeah. I hope now I'm online. No, děkuji, já doufám, že se slyšíme. Vážená paní předsedkyně, děkuji za to, že jste mi dala slovo. No, ti humři. Není to, vypadá to, že to není tak strašně ekonomicky nějak zásadní, ale pro eh, obyvatele státu Maine to je důležité, protože došlo eh, k poklesu za poslední roky, došlo k poklesu eh, poptávky po, roce, po, po humrech asi o 44% v oblasti Maine. Jednak jsou tam jednak jsou tam tedy omezení z Číny a také je zde obchodní dohoda s Kanadou. To znamená zhruba před třemi roky, 23. září, kdy e, vstoupila, začala být prozatímně uplatňována dohoda CETA, tak e, to vlastně e, znamenalo změnu podmínek, která se týkala humru a dovozu do Kanady. A také od té doby se navýšil Eh, dovoz eh, humrů z Kanady do Evropské unie z 31% na 55%. Takže poptávka z Evropské unie po amerických humrech se snížila asi o 50%. Takže to způsobilo velké problémy producentům humrů v státu Maine. Takže také ale došlo k tomu, co učinila americká vláda, nebo jaké kroky učinila americká vláda. Víme, že ty kroky nejsou úplně založeny na těch pravidlech, která existují. Ehm, oni vlastně vycházejí z eh, aktu o národní bezpečnosti z roku 1962. Jsou zde omezení, které se týkají Airbusu a je zde také další vlastně tlak. Také se třeba eh, vedou nějaká další řízení a šetření. Takže Amerika um, připravila mnoho takových neodůvodněných systémů, neodvodněných opatření, která nevychází z toho systému pravidel. Abychom se vyhli další eskalaci, eh, tak já jsem pro, abychom toto eh, nařízení schválili. Protože to je nařízení, které vychází z pravidel. Máme zde tu zásadu nejvyšších výhod. To znamená, eh, z tohoto nařízení nebudou mít eh, eh, výhodu pouze USA. Týká se to, máme také zde třeba i určité malé producenty v Austrálii nebo na nějakých ostrovech. Nicméně hlavní producentem humru a langusty je USA a Kanada. Takže my chceme, takže to je ten první důvod. A druhý, druhá věc je také ta podmíněnost. Tam se naprosto jasně říká, že pokud dojde k nějakému neodůvodněným krokům, která nevychází z mezinárodních pravidel ze strany USA vůči Evropské unii, tak poté pozastavíme eh, toto uvolnění cel, nebo dočasně pozastavíme. Já tedy navrhuji, abychom eh, schválili toto nařízení tak, jak je eh, navrženo. Děkuji. Děkuji. Mm, a teď dávám slovo stínovým zpravodajům. Nejprve za EPP Danita Hubne dvě minuty. You have the floor. Thank you, thank you. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. I já doufám, že mě slyšíte. Chtěla bych říct, že tohle není naše první výměna názorů s Rupertem na toto téma. Eh, monitorovací skupina v podstatě zareagovala na naše pochybnosti a otázky, za což děkuji. Eh, chtěla bych eh, ještě navázat na to, co říkal Bernd. Já si to vykládám tak, že ekonomické zisky i pro tak malý stát by se neměly brát eh, jenom jako statistika, ale v eh, evropském kontextu, protože tyto benefity v podstatě se týkají jednotlivých výrobců a spotřebitelů a místních komunit, což je potřeba zohledňovat. A z tohoto pohledu eh, bych chtěla z celé srdce podpořit ty kroky směřující k deeskalaci i volbu právní formy. Myslím si, že v nesmírně těžkých dobách, kdy, nepři, kdy příliš nefungují vztahy s USA, je důležité, abychom stále nacházeli malé oblasti, kde lze konat drobné kručky vpřed. Takže to si myslím, že bychom měli ocenit. A domnívám se také, že je nesmírně důležité, že zmizí jedna z, další, jedna z několika třecích ploch v našich vztazích a že se posuneme k odstraňování dalších drobných třecích ploch. A chtěla bych osobně poděkovat Rupertovi, protože si myslím, že jeho přístup k našim vztahům s USA je nesmírně důležitý a úspěšný, troufám si říci. Drobnou otázku ještě mám a nevím, jestli bude čas na odpověď. E, jaký je stav ohledně dalších otázek, které byly odsouhlaseny v červenci 2018 ve společném prohlášení? Jaké jsou šance na další drobné či větší pokroky v nejbližších měsících? Děkuji. Děkuji, Danoto, a nyní za Rinu Líze Schreinemacher na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji panu Šleglmilchovi. Milchovi za jeho prezentaci. Konečně eh, slyšíme dobré zprávy ohledně obchodních vztahů mezi Evropou a Amerikou a přestože tahle dohoda je sama o sobě poměrně malá a zlepšuje přístup k trhu eh, na obou stranách, myslím si, že bychom to měli brát jako krok vpřed a jako odrazový můstek k deeskalaci a zlepšení spolupráce s americkými partnery. Je dobře, že je to založené na pravidlech a že to splňuje předpisy eh, VTO, protože EU a USA mají nejprovázanější nejvýznamnější ekonomické vztahy na světě a měli bychom si uvědomovat hodnotu našich vztahů, která jde nad rámec eh, politických rozdílů. A eh, ano, máme mnoho problémů, o kterých už předchozí řečníci mluvili a musíme se i nadále snažit ze všech sil o to, abychom dojednali nějaké řešení a stavět na něm, protože se domnívám, že to otevře dveře i dalším oblastem protože příliš mnoho potenciálu zůstává neuži- nevyužito, například obchod s technologií, Eh, a to je širší téma než pouze odstranění cel. Takže považujeme tuto dohodu za důležitý krok v našich vztazích eh, pozitivním směrem. A teď tedy si myslím, že je na čase udělat další kroky. A děkuji moc krát komisi za tento výsledek. Děkuji, paní Schreinemacher A nyní eh, Oskar Lančíny na dvě minuty. Pane Lančíny, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s cílem tohoto návrhu, jehož eh, cílem je vytvářet eh, další příležitosti pro hospodářské subjekty v Americe i u nás tím, že se zruší eh, určité cla přestože tam tedy zůstává určitá ekonomická výhoda pro Spojené státy. Důležité ale je uvědomit si, že ten skutečný význam spíše než eh, obchodní je politický. My se musíme snažit zlepšit vztahy se Spojenými eh, státy, rozvolnit eh, to ekonomické napětí a snažit se řešit probíhající spory. Spojené státy jsou pro potravinářské produkty naším nejdůležitějším trhem. Eh, vyvážíme tam produkty velké kvality s vysokou eh, přidanou hodnotou. Byly zde ty eh, spory Airbus-Boeing a to poté eh, vedlo k navýšení eh, řady tarifů dovážených do, spojeného, do Spojených států. Zasáhlo to i ty země, které se neúčastní konsorcia Airbus, podobně jako třeba právě Itálii, protože se to týkalo i produktů, které jsou s tím jaksi zcela nesouvislé. Dále to vše ještě vyostřila covidová krize. My se musíme snažit chránit evropskou produkci a e, nesmíme ustupovat dohodám, které e, vedou e, k bezúzdné globalizaci. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane Lančiny, a nyní za zelené Reinhard Bütikofer. Pane Bütikofer, máte slovo na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych neprve chtěl poděkovat panu Šlegl-Milchovi za práci, kterou komise odvádí na tomto tématu. Přinejmenším moje frakce si vzpomíná, že komise měla ve zvyku říkat, nebudeme uzavírat dohody se zeměmi, které neuznávají celní dohody. Tady se od této linie odklonila a já si myslím, že v tomto případě je to odůvodněné. A to proto, abychom vyslali pozitivní signál, jak už to tady říkali další kolegové. Nicméně neměli bychom si nic nalhávat, tohle není žádná velká deeskalace, stále ještě musíme řešit mnohem větší problémy. Když už to ale jednou děláme, tak bychom to měli dělat rychle a e, bezodkladně. Chtěl bych ještě nadnést otázku komunikační strategie. Možná, že ta dohoda nepřijde eh, dostatečně brzy na to, aby zachránila produkci humru, která je velice tvrdě postižená, ale měli bychom se jakožto Evropská unie vynasnažit o to, abychom veřejně komunikovali, zejména lidem v Maine, proč to děláme a v jakém smyslu to děláme. A říkám to proto, že nechci, aby tento krok Evropské unie byl zneužit v amerických prezidentských volbách. Pane Bidikofre, mohl byste si prosím sundat roušku, protože uh, tlumočníci vám potom špatně rozumějí. A teď už, teď už nemusíte, když jste skončil. Já ale myslím, že jsme zhruba pochopili, co jste říkal, pane Bidikofre. Dobře, tak teď jdeme na ECR, pan Buržová, na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, dobré ráno, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji a také panu Milchovi a celému týmu, ale také Filu Hogenovi. Já jsem vždycky rád za jakoukoliv liberalizaci obchodu a cel. Je to dobře pro průmysl, je to dobře pro spotřebitele Tohle je velice malý krok, je to malý trh, nicméně je to důležitý krok, který podnikáme. A podobně jako u dohody o hovězím, si myslím, že je to dobrá dohoda. Dohoda o humrech je dobrá a kvalitní a velice doufám, že to znamená, že se brzy dostaneme k dohodám o různých požadavcích na konformitu a o specifikacích, které jsou eh, problémem v našich vztazích. Uvidíme, co se stane, pokud bude prezidentem zvolen Biden, jestli ta omezená dohoda o průmyslovém zboží, kterou dohodl Juncker a Trump, projde. Jsem si jistý, že americká lobby na to bude příliš silná, aby to dopustila, ale jsou tu pak ještě další problémy kde by nám tato dohoda mohla pomoci eh, dospět k řešení. Mám tím na mysli eh, otázku oceli a hliníku. Doufejme, že dojde i na Boeing a Airbus a že se věci pohnou ve VTO. Musíme neustále zdůrazňovat, jak je důležité uzavírat transatlantická partnerství a musíme opakovat neustále, jak je důležité se soustředovat na multilateralismus, což je v zájmu nás všech, zejména v zájmu USA a Evropské unie. A proto se stavíme k tomuto nařízení pozitivně. Děkuji. Děkuji moc krát, pane Boržova. A nyní zaguje pan Scholz. Na místo pana Scholze pan Emanuel Morel, prosím. Sorry, but I think, sorry, but I think it's Mr. Scholz. Mr. Scholz, yes, okay. Scholz. I'm sorry, Mr. Schultz. Scholz. Tak omlouvám se, pan Scholz, přece jenom. Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat osobně panu Schlegelmilchovi za to, že nám dal jak přímo, tak v monitorovací skupině eh, možnost pochopit celý kontext. Musím ale přiznat, že eh, náš výbor by si měl vyhradit patřičný čas na to, aby proskoumal dopady této dohody. Všichni si jistě uvědomujete, že Evropská unie a zejména Irsko mají značné starosti z dohody o humrech. Slycháme argumenty, že ta cla by se týkala různých živočišných druhů a že spotřebitelé to potom špatně roznávají v supermarketech. Mají tedy, máme tedy nějaké pojistné opatření, nějakou pojistku v tomto ohledu. A dále, pokud jde o ten dopad na řízení, tak by mě zajímalo, jestli eh, byla nějak zohledněna otázka biodiverzity humrů. Potom bych chtěl ještě zdůraznit, že tohle je ústupek učiněný partnerovi, který se stále ještě brání v otázce cel na evropské hliníkové a ocelové produkty. Ani předseda Juncker, ani miliony euro na přípravu našich eh, přístavů na import břidličného plynu z USA eh, nes, ne, odstranil utrpení našeho průmyslu, která čelí exportní kapacitě Turecka, Ruska a do jisté míry Číny. Eh, takže opravdu takhle budeme podporovat prezidenta Trumpa těsně před volbami. To je potřeba objasnit voličům. A komise přináší argument, že je potřeba normalizovat eh, vztahy s nejdůležitějším obchodním partnerem Evropy. Tohle chápu a rozumím tomu záměru a je to skutečně ušlichtilý záměr, ale přeskoumejme podrobně návrh komise eh, a dodržujme naše obvyklé postupy a časové harmonogramy v tomto parlamentu. Děkuji, pane Šolci. A teď jdeme na seznam řečníků. Na jednu minutu za EPP. Pan Kristof Hansen, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ocel, to je dar na rozloučenou našeho předchozího komisaře Fila Hogana a je to první dohodnuté snížení cel mezi EU a USA za 20 let. Takže mohu jedině doufat, že to znamená obrat v transatlantických vztazích, které jsou u bodu mrazu. Jak víte, 4. listopadu, den po eh, amerických prezidentských volbách, se možná vzbudíme do nového světa a eh, máme tu nadějné signály, že Bidenova administrativa by ukončila umělou obchodní válku s EU. Já bych ale varoval před nadměrným, před přeinterpretováním této události jakožto návratu k normálním vztahům. Nicméně 4. listopad možná bude znamenat další funkční období Trumpovy administrativy, která možná eh, pošle k ledu VTO na dobro. Takže musíme být připraveni na oba scénáře a proto je dohoda o humrech tak důležitá. Je tu určitý moment, na kterém se dá stavět. Velcí humři eh, jsou eh, většinou hlavním chodem, ale já doufám, že v tomto případě je to pouze předkrm a že se ještě dočkáme dalších výsledků v těch sektorech, o kterých kolegové mluvili, ocel, hliník a tak dále. Takže já chovám pevnou důvěru v to, že tohle je dobrý začátek a postupujme rychle vpřed. Děkuji vám, pane Hansene, a nyní za SD Ima Rodriguez Pinheiro na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala také eh, komisi za odvedenou práci a za prezentaci. Eh, v mé skupině v SAD podporujeme tuto iniciativu. Je zřejmé, že se všichni shodneme na tom, že to je první krok správným směrem, abychom eh, zkvalitnili obchodní vztahy. Ale také samozřejmě musíme být realističtí, protože představovat si, že tak eh, napjatá situace, kterou prožíváme v obchodních vztazích se spojenými státy, že by se snad mohla ukončit eh, tímto prostředkem, to je zcela eh, mimo, protože to je poměrně omezený krok toto. Nicméně je velice důležité, abychom eh, dokázali navázat na ty minulé vztahy založené na vzájemné eh, důvěře a úctě a abychom zlepšovali hospodářské vztahy a podmínky pro naše spotřebitele. Je pravda, že v tom nařízení, a to si myslím, že je dobré, se činí eh, určité záruky pro to, že pokud by jak si pro eh, člen, pokud by členské státy přijaly další kroky proti zájmům eh, Evropské unie, tak se to uplatňování pozastaví. Ale mám otázku na zástupce komise. Jaká kritéria jste vybrali pro ty produkty, na které by se snižovala cla ze Spojených států amerických? Pan eh, zpravodaj říkal, že humor je samozřejmě zásadním produktem pro eh, Spojené státy, ale i evropští producenti byli velice negativně zasaženi eh, zase těmi cly, které američané uvalili v případě Airbus, což nemělo vůbec nic společného. Často ty výrobky, například na víno, na olivy, olivový olej, citrusy. A potom ten sankční mechanismus eh, VTO vůči státní pomoci, to eh, není jaksi eh, zcela v pořádku a je třeba, aby reforma VTO tento sankční systém revidovala. A pak se chci zeptat, jaký krok bude následovat zaručí tento krok, že už nedojde k eskalaci opatření vůči Evropské unii? Budeme už tedy nadále tu situaci pouze zlepšovat a napravovat to, k čemu došlo po přijetí těch jednostranných opatření ze strany Spojených států? Děkuji mnohokrát. Nyní Renew na minutu pan Jordi Kaňas. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji komisi. Je zřejmé, že ten, toto nařízení má především politický význam, až poté význam komerční. Cílem je rozvolnit eh, to napětí, které se nahromadilo v uplynulých eh, letech. A e, také e, samozřejmě e, je zde ten politický význam, nejde ani tak o ty humry. Důležité je zmínit i ty negativní body. V podstatě se tohoto opatření nevyužilo proto, abychom vyřešili spory, které se týkají uvalení velice arbitrárních a nespravedlivých cel uvalených na evropské produkty. Mám na mysli například stolní olivy. Plus je to tedy ocel, hliník a ty olivy. To zvláště zasahuje Španělsko a je to velice nespravedlivé. A také se nevyužilo eh, toho, eh, to kroku na to, abychom eh, jak si přinutili Američany zrušit cla například na síry či olivový olej. Tady se v podstatě využilo dohody z oblasti letectví a aeronautiky na uvalení cel v potravinářství. A chci se zeptat, eh, jak si myslíte, že může parlament eh, schválit eh, toto, tuto úpravu, když řada spojen, řada politických frakcí v tomto parlamentu váže uzavření jakékoliv dohody se spojenými státy na souhlas s pařížskou dohodou. My v podstatě požadujeme stále další a další ratifikace a zdá se, že vlastně my nebudeme eh, jaksi eh, tyto věci nikdy požadovat třeba po slabších zemích. My jsme slabí, pokud jde o ty silné a silně se chováme k těm slabým. Děkuji, pane Kaňasi, a nyní za EPP pan Juan Ignacio Soido Alvarez. Pane Alvarezi, zmáčkněte prosím speak button. Děkuji, paní předsedkyně. Je jasné, že máme teď eh, zde poměrně omezenou, kvantitativně omezenou obchodní eh, dohodu. Je to asi 500 eh, tisíc eh, eur, ale může to znamenat eh, krok k důležité deeskalaci napětí mezi našimi eh, oblastmi, mezi Unii a Spojenými státy. A v podstatě to může naopak zase zde máme obrovská cla na již zmíněné produkty pro evropské spotřebitele. Olivy, olivový olej. My jsme eh, sepsali petici eh, spolu s dalšími skupinami, aby ta cla byla ukončena a já doufám, že budoucí komisář pan Dombrovsky naváže na činnost pana eh, komisaře Hougena, tak aby se podařilo tato eh, nespravedlivá cla nakonec úplně zrušit. Děkuji panu eh, Alvarezi a tlumočníkům za úsilí. Kvalita zvuku nebyla úplně dobrá. A nyní má pan Schlegelmilch 7 minut, tedy pan Schlegelmilch z komise. A pak ještě bude pan zpravodaj. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já si myslím, že mnoho z toho, co zaznělo z úst poslanců, rezonuje i s tím, co si myslíme my v komisi. To, co zmínil pan předseda Lange, skutečně eh, ti eh, eh, lovci humrů v Maine se ocitli v jakési dokonalé bouři tím, že tam došlo k uvalení cel ze strany Číny a potom tam byla tedy ta dohoda uzavřená s Kanadou. Mnozí z vás hovořili také o kondicionalitě a dalších problémech, které v současnosti se Spojenými státy máme. My si uvědomujeme, že toto může být pouze první krok. Stále je ještě třeba řadu problémů s našimi americkými přáteli vyřešit. Týká se to eh, oceli, eh, hliníku, položky 232 a dalších. A v podstatě je jasné, že současná americká administrativa využívá eh, cla Eh, či hrozby cel k tomu, aby donutila své partnery k určitému chování. A my musíme nalézt způsob, jak se k tomu postavit a zamezit tomu. A toto je vlastně takový první příklad. Je to krok, který nám pomůže k upevnění důvěry. A to, že zde je ta kondicionalita, ukazuje, že nejsme naivní. Chci říci, že eh, tato eh, dohoda je vyvážená, není jednostraná, není to nějaký ústupek z naší strany a chceme samozřejmě také od Američanů něco Eh, za to. Eh, Zazněla zde řada otázek na ty konkrétní produkty, na to se ptal pan Scholz a další. Za prvé, irská eh, produkce humorů, kteří jsou menší tedy než ti američtí, tak zda budou zasaženi či nikoli. Ten eh, velký lobster, ten pokryje pouze 10 evropské spotřeby. My jsme také hovořili se zástupci Irska, ptali jsme se jich na to, zda jsou ty produkty zaměnitelné a dospěli jsme k tomu, že zaměnitelné nejsou. Tam jsou odlišné eh, ceny a v podstatě to si dělá se z toho jiné jídlo, jinak to chutná. Ale musíme samozřejmě být opatrní. Nicméně, pokud bychom vzali ty velké i ty malé humry, tak stejně musíme více než 70% jich dovést takže si myslíme, že to také povede k větší vyváženosti mezi exportem eh, kanadským a americkým. Eh, samozřejmě ten eh, americký vývoz se značně snížil z mnoha důvodů, ale také kvůli těm konkurenčním výhodám, které přináší CETA. A nebudu zacházet do těch úplných podrobností o různých druzích humrů ale tyto produkty budou tedy eh, směřovat do nádrží a restaurací. V roce 2014 jsme provedli pro tuto kategorii zvířat eh, riziko zavádění invazivních druhů a to riziko je velice nízké, protože eh, tam vlastně oni žijí ve studených vodách, ti humři nemají rádi teplejší vodu evropskou, takže invazivní druhy v podstatě to riziko je velice nízké. Tím bych to ukončil. Potom dále jste hovořili o to dalších možných pozitivních krocích v jednání se spojenými státy. Co se například děje eh, s hodnocením souladu. Tato diskuse stále ještě eh, probíhá. Ty diskuse nejdou příliš eh, rychle, teď před volbami se to asi nezrychlí. Nicméně Myslím si, že u určitých eh, eh, u technologie a obchodu eh, očekáváme ustavení vysokého dialogu o technologiích. Pan Lighthizer několikrát řekl, že američané o to mají zájem, ale ještě jsme k tomu nedospěli, protože v současnosti se řeší i jiné věci. Podobně jako ta hodnocení souladu, to probíhá pomalu, ale je eh, zde eh, tedy eh, jsme na cestě k vyhodnocování souladu, pokud jde o standardy pro technologické společnosti. A my v tomto budeme pokračovat, ať volby dopadnou jakkoliv v Americe. Spojené státy také říkají, že v této oblasti musí Spojené státy a Evropská unie spolupracovat, protože jsou zde samozřejmě by si přáli, aby se jaksi eh, ta jednání odslech vrátila zpět eh, k dohodě TTIP. My jsme se eh, snažili, aby oni si jaksi omezena na eh, humry. Eh, v podstatě eh, ta cla Myslím si, že eh, ještě budeme s delegací ve Washingtonu diskutovat o tom, jak to zařídit, aby bylo jasné, že naším cílem je pomoci průmyslovému odvětví, který, které čelí eh, velkým eh, problémům, jak lze zjistit i z řady článků, které byly napsány o, průměru, o problémech eh, odvětví lovu humrů v Maine. Děkuji mnohokrát panu Šlegelmilchovi za jeho příspěvek a odpovědí. Nezapomeňte na řecké konzervované broskve a slovo dostává zpět pan Bernd Lange, aby celou diskusi o tomto bodu uzavřel. Pane předsedo, máte tři minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já začnu tím, co říkal pan Schlegelmilch s tou otázkou komunikační. Myslím si, že bychom měli jasně říci, že zde jde o podporu eh, pro lovce eh, humrů v eh, Maine a plus lovce v Nikaraguji, vůči Austrálii, protože a v některých dalších zemích, v Indonésii, protože e, tito lovci velice trpí covidovou krizí, takže my se tímto krokem snažíme pomoci lovcům humrů e, si všude na světě. Není to dáreček jednomu konkrétnímu prezidentovi, to určitě ne. Pokud jde o politiku pana Trumpa, my skutečně vše opíráme o pravidla, o VTO, takže v podstatě tuto preferenci dáváme nikoli jaksi eh, jednomu prezidentovi, ale všem producentům humorů na světě. Já nejsem úplně eh, přesvědčen, že tento krok eh, pohne americké partnery eh, k tomu, aby se vrátili tomu systému, který se opírá o pravidla a že se všechno vyřeší. Je třeba vyčkat výsledků voleb 3. listopadu ve Spojených státech. A já si jsem jistý tím, že potom se ten balíček karet znovu promíchá a bude snad možné naše obchodní vztahy více zkvalitnit. Děkuji, pane předsedo. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. Čeká nás výměna názorů s panem Denisem Redonetem, který je vrchní úředník pro dodržování obchodních dohod. Je, mou, eh, je mi velkou ctí, že vás mohu vítat eh, v našem výboru pro mezinárodní obchod. Je to tedy pan Denis Redonet, je, který se stal vrchním úředníkem pro dodržování obchodních dohod a je také místo předseda um, ehm, generálního ředitelství. Um, očekáváme od vás velké věci, pane Redonete, protože už celé léta apelujeme na Evropskou unii, aby zlepšila provádění a vymáhání evropských eh, politických a investičních a obchodních eh, politik, jak uvnitř EU, tak i celosvětově. A tak se samozřejmě důležité, aby také naši partneři plnili své závazky, včetně závazků udržitelného rozvoje. Je to důležité zvláště dnes, kdy se navyšuje protekcionismus a kdy se ocitáme v ekonomické krizi způsobené koronavirusem koronavirem. Eh, v dopise paní předsedkyně von der Leyenové eh, o designovaném komisaři eh, se říká, že budete udržovat Evropský parlament v obraze o všech událostech, takže dnes nás čeká pouze taková první z mnoha dalších budoucích výměn názorů. Také jsme velice rádi, že se zde Eh, chystá vlastně zvláštní návo, nástroj. Má to být nástroj, jak třetí země odrazovat od eh, nátlakových opatření a jak proti těmto nátlakovým opatřením zakročit. A také budeme vyjednávat i mnohem eh, účinnější nařízení o dodržování obchodních dohod. Takže já se vás chci teď zeptat, jaká stávající nástroje máte k dispozici, jaké budoucí nástroje čekáte nebo chystáte a jaké máte priority. Takže prosím, pane Denisi Redonete, máte slovo na 15 minut. Velice děkuji, paní předsedkyně. Doufám, že se slyšíme. Mluvím tedy přes ve přepojení. Nejprve bych chtěla říci, že jsem velice rád, že mohu poprvé se stát eh, součástí eh, vaší schůze výboru pro mezinárodní obchodu a vyslechnout si vaše očekávání a také vaše priority. Hmm já chci se také, mm, budu rád, když, se, mm, když, se, eh, když si Já, co očekáváte ode mě jako od vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod. Budu mít eh, na starost eh, účinnější vymáhání a dodržování obchodních a investičních dohod. Chci být účinný ve všech těchto činnostech Chci být také aktivní v určitých pákových efektech, chci využívat eh, expertízu, abychom se nám podařilo dosáhnout více v oblasti provádění i vymáhání. Uvnitř služeb komise budu spolupracovat také i s Evropským parlamentem a budu také spolupracovat i s různými zúčastněnými stranami. Zřízení této pozice to znamená toho vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod, vychází z politických pokynů předsedkyně von der Leyenové, o tom jste hovořila. Eh, cílem je tedy monitorovat eh, obchodní i investiční politiku, ale i také třeba dodržování environmentálních a sociálních eh, a pracovně právních závazků nebo ustanovení v jednotlivých dohodách. Budu také spolupracovat s Evropským parlamentem, jsem vám k dispozici kdykoliv a e, samozřejmě máme zde určitou konfiguraci a domluvíme se na harmonogramu, jak často se budeme výdat. Také se velice rád vyslechnu na vaše názory, názory Evropského parlamentu. Budu vás informovat tedy také, co e, chystáme my jako generální ředitelství. E, také už jsem měl takovou výměnu názorů s různými koordinačními skupinami a jsem velice rád, že tyto výměny budeme nyní prohlubovat. Zřízení této pozice vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod vysílá to, že provádění a do, e, vymáhání dohod je pro nás prioritou a e, máme se také určitý rámec založený na pravidel a chceme tedy jej posílit. No, na jedné straně to znamená, že chceme využít nástroje, které již máme k dispozici, máme zde také mezinárodní ekonomické právo, ale chceme také využít i naše obchodní dohody a i určitý náš tlak nebo náš vliv, abychom více protlačovali věci, jako jsou udržitelnost, klimatická politika nebo eh, ochrana pracujících. Mm. Velice rád si vyslechnu vaše názory, jaké mají být priority pro mou práci i pro eh, práci generálního ředitelství pro obchod. Co se týče provádění, můžeme určitě ještě více uh, uvolňovat potenciál našich obchodních dohod. Můžeme určitě také zároveň, uh, musíme samozřejmě podporovat svobodný otevřený obchod. No a také v souladu s komisí chceme usilovat o e, zvyšování informovanosti, týká se to zejména malých a středních podniků. Chceme je informovat také o e, různých výhodách, které z nich plynou z našich dohod nebo o různých dohodách o preferenčních výhodách. Také chceme vytvořit nový portál e, o přístupu na trhy. Tam budou vícejazyčné informace, které se týkají vývozu a dovozu. To eh, odpovídá po mnohých eh, žádostech eh, zúčastněných stranách a bylo to také k tomu, abychom vysvětlili obchodní dohody, abychom pomáhali firmám třeba s, s prováděním pravidel o dodržování pravidla o označování původu, to vlastně jsou velice obtížná, také chceme nacházet různá nové příležitosti v těchto oblastech. Za druhé, chceme více tlačit na využívání, systematičtější využívání různých nástrojů pro mm, využívání tlaku. Chceme se snažit odstraňovat různé překážky pro naše firmy v zahraničí. Chceme účinné vymáhací postupy, které budou zjednodušené a sjednocené. Teď vás stručně informuji. Na generálním ředitelství eh, obchod jsme eh, to trošku zreorganizovali a Máme tedy speciální nové oddělení, také máme speciální jaksi jednotné kontaktní místo pro podávání stížností, a také jsme zjednodušili celý postup, to znamená je to pro firmy, pro různá združení, pro další zúčastněné strany bude možnost podávat stížnosti, které se týkají obchodních překážek, které se týkají investic, um, obchodu, služeb, které tam mohou podat stížnosti o tom, že naši obchodní partneři porušují nějaké dohody, anebo že se neplní um, také cíle udržitelného rozvoje. Chceme také použít více naše nástroje, chceme být proaktivní, chceme být třeba proaktivnější v různých um, uh, řízeních, které se týkají dodržování sporů v rámci VTO. Co se týče toho řešení sporů, tak eh, je zde vlastně eh, takový civilizovaný způsob, jak vymáhat eh, domluvené závazky Eh, máme zde systém v rámci VTO, ale pak zde máme ještě systémy v rámci našich bilaterálních dohod. Mohu říci, že už dnes máme vlastně takové trošku překročené ty Prahy a vedeme některé eh, spory bilaterální a chceme se zamyslet nad tím, jak eh, tedy budeme v tom pokračovat, jak bude zapotřebí Provádění eh, těchto eh, obchodních dohod je samozřejmě klíčové i pro váš výbor. Máme zde také určité eh, dohody nebo závazky, které se týkají mm, pracovně právního práva. 8. a 9. listopadu se bude konat důležitá akce, která se toho bude týkat a už teď vlastně vidíme určitý pozitivní vývoj v této oblasti, například v Koreji, Doufáme, že ta, ty nátlakové nebo ty, prose, ty akce o prosazování ponesou dobré výsledky podle závazku, jaké máme v té dohodě. No ale efektivní mm, provádění, to se netýká pouze řešení sporů, je zde práce, kterou třeba komise učinila v oblasti e, předběžné ratifikace některých dohod. To může tedy posílit Máme, týkalo se to třeba eh, dohody s Větnamem, týkalo se to právě oblasti ochrany pracujících, tomu se věnoval i Evropský parlament, týkalo se to dohodování různých dohod MOPu a v Evropský parlament v tom hrál velkou roli. Také bych chtěl zdůraznit, že Mezinárodní organizace práce zde také vlastně zasahuje. Eh, budeme i nadále eh, s nimi spolupracovat. Máme zde konkrétní akce, které mají prosazovat eh, dohodu, které mají prosazovat dodržování těchto závazků Mezinárodní organizace práce. Týká se třeba Kolumbie a dalších. Také bych ještě chtěl hledat další způsoby, jak dále prohlubovat již existující spolupráce, protože zcela jistě je zde možnost dělat ještě další kroky. Pak jsou zde ještě možnosti využívat pákového efektu s našimi partnery. Jak už jsem říkal, máme zde tedy ty různé možnosti. Už, už se to vlastně může týkat té fáze před ratifikací. Ještě bych chtěl zdůraznit aspekt týkající se e, našeho portfolia. Chceme rozšířit eh, nástroje, které máme k dispozici jako Evropská unie. E, Mám, týká se to zejména narůstajících tenzí v oblasti obchodu, takže někteří obchodní partneři buď eh, jednolaterálně, eh, unilaterálně, nebo v rámci VTO eh, vlastně chtějí podávat stížnosti. Myslíme si, že je zde zapotřebí posílit exportní režim Evropské unie různého zboží takzvaného dvojího užití. Také pan předseda Lange se k tomu vyjádřil tento týden. Minul, na minulém trialogu došlo k velkému pokroku v oblasti této, ehm, tohoto zbojí dvojího užití. Také chceme aktualizovat nařízení o prosazování a také chceme vypracovat ten nový nástroj, jak ty země odrazovat od nátlakových opatření a jak případně proti těmto nátlakovým opatřením bojovat nebo zakročit. To je něco nového, to je nový nástroj. Ehm, má posílit e, náš statut. Plus máme zde ještě další nástroje, třeba screeningový nástroj, e, nástroje, které se týkají zadávání veřejných zakázek a tak dále. Takže to všechno bude znamenat velice posílený, posílenější eh, soubor nástrojů, které máme k dispozici a také nám to dá větší autonomii v oblasti obchodu. Nakonec ještě co se týče všech těch nástrojů, které máme k dispozici na obranu našeho obchodu, tak musím říci, že jsme změny nebo úpravy našich postupů. Chceme zajistit, že také eh, budeme vést eh, výměnu názorů s vaším výborem pro mezinárodní obchod a ta výměna začíná právě dnes. Velice se těším na vaše názory na tato témata, o kterých jsem hovořil. Děkuji. Velice děkuji, pane Redonete, za tento úvod, kde jste vysvětlil své priority a kde jste hovořil o mnoha věcech, které jsou zajímavé pro náš výbor. A teď dám slovo našim koordinátorům. Každý má dvě minuty. Nejprve začínáme EPP, je to pan Kristof Hansen, dvě minuty. Vážený pane Redone, blahopřeji vám eh, k vašemu eh, zvolení do této funkce a děkuji také, že jste přijal pozvání do našeho výboru. My jsme vás čekali již na jaře, ale jsme velice rádi, že jste také přežil tu krizi a že jste dne, zde dnes s námi a přecházím do angličtiny. High Moje frakce vkládá, do, vkládá velká očekávání do vaší funkce, stejně jako ostatní. To znamená lepší vymáhání opatření TDI, e, lepší vymáhání závazků TSD a tak dále. Mohl byste ještě jednou zopakovat, jak co přesně zmiňuje váš popis práce? To je má první otázka. A potom všichni víme, že Evropská unie má nejlepší obchodní vyjednavače na světě, to je dobře známý fakt a výsledkem toho jsme uzavřeli mnoho dohod se zeměmi po celém světě. Nicméně tyto dohody jsou pouze tak dobré, jako jejich implementace. Takže se domníváme, že budete hrát zásadní roli právě v implementaci a tam směřuje má druhá otázka, která pramení z přesvědčení mé politické frakce, že velká část přidané hodnoty e, vaší nové funkce spočívá v tom, že můžete poskytovat asistenci konkurenci zejména malým a středním podnikům. Eh, je, eh, je, jasné, že výkonnost malých a středních podniků bledne před velkými firmami, eh, které si mohou odvolit armádu právníků a s jejich pomocí eh, proplouvat různými zapeklitostmi obchodních dohod. Každopádně, jak může váš úřad zlepšit tuto situaci? Eh, vy jste zmínil kalkulaci pravidel původu, my jsme to zmínili v dopise komisařce Malmström o pravidlech přístupu na trh. Možná byste mohl rozvést trošku tohle. A potom druhá otázka se týká účetního dvora, který nedávno vydal zvláštní zprávu o používání TDI eh, a eh, je to pozitivní, přesto účetní dvůr poukazuje na to, že komise nedostatečně komunikuje o TDI malým a středním podnikům. Jak hodláte řešit tohle? A ještě poslední otázka kroků ohledně eh, otevřené strategické autonomie. Eh, tady máme samozřejmě diverzifikaci dodavatelských řetězců. Jak můžete eh, poskytovat pomoc v tomto důležitém úkolu, diverzifikace dodavatelských řetězců? Děkuji. Děkuji, pane Hansene, a za SD paní Kathleen van Brandt. Děkuji. Já bych na úvod chtěla zdůraznit, jak je důležité vaše jmenování do funkce a že naše politická frakce vás plně podporuje. Tak jako u každé politiky je to tak, že obchodní politika se zakládá na pravidlech a hodnotech. Hodnotách, které ale mohou platit pouze, pokud jsme schopni je vymáhat. Já uvedu jenom dva příklady na jejich základě položím svou otázku. V budoucnu bude spousta času diskutovat o dalších prioritách, ale jak víte, tak pro naši politickou frakci vymahatelnost a sankce TST jsou nesmírně důležité. A já vám dám příklad Větnamu. Vy jste se, toho, vy, vy jste se o tom sám zmínil. Jak víte, tak protože nemáme dostatečný sankční a vymáhací mechanismus v dohodě s Větnamem, tak parlament a zejména náš výbor vyjednal s Větnamem preratifikaci nebo jakousi cestovní mapu, založenou především na pracovních právech. A v této cestovní mapě se Větnam zavázal eh, k tomu, že vytvoří eh, sekret, DAC, sekretariát DAC a vytvoří administrativní proceduru do tří měsíců od ratifikace dohody. Eh, tento termín dávno uplynul a má otázka zní, co budete dělat nejenom v kapitole TSD a z FTI, ale také s tou cestovní mapou, kterou vyjednal náš parlament. Druhá otázka, a o tom jste se také zmínil, což znamená, že váš úvod byl velice dobrý a pokusil se pokrýt všechna důležitá témata, se týká problémů s ocelí v Evropě. Komise nepoužila nástroj obrany eh, v plné míře až doteď, což jste sám zmínil, takže tady je prostor pro zlepšení, eh, zejména eh, v tom šetření proti dotacím. A eh, já bych vás chtěla poprosit, mohl byste trošku více rozvést, co byste mohl udělat, a tím nemyslím v dlouhodobém horizontu, ale co byste mohl udělat teď? A jakou tu vidíte vazbu na Bílou knihu o zahraničních dotacích? Děkuji a za Rinu Marie-Pierre Verden. Na dvě minuty, prosím. Paní Vedran, můžete prosím zmáčknout speak button? Maybe we'll come back to, we'll come back. Dobře, tak se k ní ještě vrátíme a jdeme dál na pana Markuse Buchajta na tři, na tři minuty. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Pane Redonete, i já vás zdravím, přeji vám dobré ráno a gratuluji k vaší nové funkci tady skutečně vyvstávají nespočetné otázky eh, a já bych se chtěl eh, zeptat na vaši kompetenci nebo ten popis práce, jak jste to hezky označil, Eh, už v tiskovém prohlášení komise z července letošního roku se dalo eh, dočíst, že se budete zasazovat zejména o malé a střední podniky. To jste dnes znovu potvrdil eh, a odkázal jste především na access to market. Tam ale ještě jsou značné potřeby zlepšení. A já bych se chtěl zeptat na vaše hierarchické zařazení. Máme obchodní komory na úrovni členských států i na úrovni Evropské unie a jak bude vypadat vaše spolupráce s obchodními komorami, jak je chcete podporovat a eh, v jaké hierarchické pozici jste vůči obchodním komorám. Máme taky komisaře pro obchod, takže já bych vás chtěl poprosit. Popište prosím podrobněji to, co už zmínil kolega Hansen. Eh, očekáváme eh, od vás popis vaší práce a hierarchického zařazení v rámci organizace. A jinak by mě zajímalo, jaká konkrétní opatření, eh, vy máte také monitorovací funkci, eh, monitorování po uzavření obchodní dohody a co si, eh, jak si představujete svou práci před uzavřením obchodní dohody a jak budete zacházet s problematikou FTI a nástrojů obchodní obrany. Děkuji vám moc krát. Děkuji. Už máme paní Vedren? Připojila se mezi tím? Ještě ne. Dobře, tak mi řekněte, až se připojí a budeme pokračovat. Za zelené Heidi Hautala na dvě minuty, prosím. zdravím vás, pane Radonete. Doufám, že se sejdeme v příštích týdnech na diskuzích o různých tématech. Vy jste se zmínil o procesu s Koreou, ale upřímně, trvalo 8 let dostat se do této fáze. A pokud můžu použít další příklad, tak eh, nová obchodní dohoda s Větnamem je důvodem k rychlému jednání, protože Tohle eh, je situace, kdybychom měli zahájit eh, diskuzi, upřímnou diskuzi o porušování lidských práv, včetně pracovních práv. A ta diskuze se jaksi nekoná. Takže eh, já bych se vás chtěla zeptat, budete eh, doprovázet, nebo budete pracovat na doprovodném usnesení Evropského parlamentu ohledně požadavků na vytvoření nezávislého monitorovacího mechanismu a nezávislému mechanismu stížností pro případy porušování lidských práv. A jak to vypadá s vytvořením domácí poradní skupiny? Eh, jak zajistíte, aby nebyl nebyla ohrožena nezávislá občanská společnost, která se, v nich, která se jich účastní? a eh, budete zdůrazňovat právně závaznou vazbu mezi PCA a dohodou o volném obchodu a možností spustit lidskoprávní doložku v případě eh, pokračujícího nedostatku pokroku ze strany větnamských úřadů. Doufáme, že dohoda o volném obchodu bude pákou eh, ve všech těchto oblastech. A za druhé, chtěla bych se zeptat, slyšela jsem dobře, že hovoříte o možnostech podávat stížnosti v případě porušování kapitol TSD a mohlo by to být něco jako mechanismus eh, v nařízení o obchodních bariérách. A eh, v poslední řadě eh, vzniknou nové směrnice pro vyjednávání o budoucích dohodách o volném obchodu, které budou, budou vymahatelnější, pokud jde o kapitoly o udržitelnosti. Děkuji a teď ECR pan Buržova. Ne, omlouvám se, paní Vedren. Máte slovo. Dobrý den. Doufám, že teď už bude technologie na naší straně. Já jsem eh, poslouchala, co říkal pan Rdone. Chci vám poblahopřát eh, k této funkci, kterou požadujeme již dlouho a hodně toho od ní očekáváme. Ratifikace obchodní dohody není cílem sama o sobě. Je e, třeba zabývat se skutečným vzájemným plněním té dohody. E, a e, komise provedla audit, týká se nesrovnalostí při dovozu hovězího z Kanady. My si musíme uvědomit, eh, že naše provádění dohod a především těch hygienických opatření, to musí být zcela dokonalé, nespochybnitelné. Je třeba, abychom eh, podporovali a dodržovali naše hodnoty a pravidla. A chci se proto zeptat, jaká konkrétní opatření chcete přijmout, abyste těmto situacím nadále zamezil. Jak zajistíte, že budou skutečně evropská doporučení dodržována? A jak říkala kolegyně Van Brent, naše obchodní dohody obsahují eh, doložky o dodržování pařížské dohody a kapitoly o udržitelném e, rozvoji. Je třeba, aby se ty naše dohody opíraly o dodržování klimatických principů, e, zásadu dodržování lidských práv. A e, samozřejmě my chápeme, že ty kapitoly nejsou zcela závazné, a já se chci zeptat, jak budete postupovat v případě, že tyto dohody nebudou dodržovány, jak budete eh, posilovat eh, kontroly například eh, v boji proti padělání, tak aby byla zaručeno zdraví a bezpečnost spotřebitelů. A pak se chci ještě eh, vrátit k jedné věci. Je velice důležité, jak jste zmínil, abyste měl k dispozici eh, dostatečné zdroje. Takže jaké finanční a lidské zdroje budete mít eh, k dispozici? A samozřejmě také je třeba, aby to doprovázely nové právní návrhy, protože bez té legislativní páky vaše činnost nebude dostatečně účinná. Děkuji. Děkuji a nyní pan Bohužová na dvě minuty. Eh, Děkuji mnohokrát a blahopřeji, pane Rodone, k vašemu zvolení do funkce. Máme na vás velká očekávání. Už jsme dlouho čekali, až vás jmenují. Jsem přesvědčen, že provádění obchodních dohod bude tou hlavní prioritou vaší činnosti, tak aby ty dohody nezůstaly pouze na papíře. A předpokládám, že budete odstraňovat jakékoliv překážky obchodu, budete nám o nich podávat zprávy a pak se budeme eh, si společně snažit je odstraňovat. To je důležité jak pro naše partnery, tak pro naše malé a střední podniky. Naše obchodní dohody nám samozřejmě umožňují ovlivňovat eh, pracovní podmínky, pomáhají nám posilovat lidská práva i dodržovat pařížskou dohodu. A já bych na vás apeloval, abyste eh, v tomto pokračoval a samozřejmě my vás eh, v tom podpoříme. Pracuj, spolupracujte také s exportními agenturami v členských státech. Je Eh, samozřejmě důležité, že zde nemáme tedy žádnou exportní agenturu na, žád, na evropské úrovni, protože musíme dodržovat eh, zásadu subsidiarity. Ale důležité je, abyste sem pravidelně mezi nás eh, přicházel a informoval nás o tom, jak vše probíhá. Vy jste hovořil o některých nástrojích na dodrž, prosazování toho dodržování obchodních dohod. Uh, Eh, máme už asi 18 eh, měsíců eh, dohodu o vývozu niklu z Indonésie, která čeká na vyřešení, tedy vyřešení toho sporu, to je velice dlouho. A pokud jde o Větnam, doufám, že bude ustaven společný parlamentní výbor a že se také zapojíte do řešení této problematické dohody. Děkuji mnohokrát, pane Buržová, a nyní pan Emmanuel Morel který zastoupí pana Šolce. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Rodone, jak jste sám říkal, eh, v souvislosti s vaší funkcí jsou zde vysoká očekávání, máte tedy dohlížet na stanovená obchodní pravidla a bojovat proti některým některým případům nekalé hospodářské soutěže. Já vám eh, mohu eh, popřát hodně štěstí. Eh, také to očekávání se týká rychlosti vašeho postupu v otázkách Větnamu, Koreji, teď byla zmíněna Indonésie. Ale ještě eh, se chci zeptat na Filipíny, tam je situace katastrofická, eh, prezident tam eh, vraždí Filipínce po tisících, uzurpuje si soudní moc, vraždí novináře a stávky a sociální protesty přirovnává k teroristickým aktům. Parlament eh, požaduje, aby eh, generalizovaná doložka nejvyšších výhod byla Filipínám odebrána. Diskutovali jsme o tom na plenárce. A já se chci zeptat, co s tím budete dělat vy. My jsme se obrátili na komisaře Hougena, pokud jde o Kambodžu. A okamžitě nám přišla rychlá odpověď eh, která se tedy týkala země, která porušovala základní práva. A my opravdu potřebujeme, abyste postupoval rychle a e, rozhodně. E, paní e, předsedkyně von der Leyen nás vyzvala, abychom rozšířili opatření, která lze použít vůči zemím, která používají nelegální kroky. To se může týkat například dumpingu nebo státní pomoci. Já bych chtěl upozornit ještě na jednu klíčovou věc, kterou paní předsedkyně nezmínila, a to je, to je jsou eh, padělky eh, je to v, jaksi v miliardových částkách ročně, má to velice negativní dopady na malé a střední podniky, vyústí to pak ve ztrátu pracovních míst a jsou to tedy e, specializované e, podniky e, například na západě Číny a potom to k nám chodí těmi obchodními platformami, jako je třeba Alibaba. Takže co plánujete dělat? pokud jde o tento problém. Děkuji, pane Moreli, a nyní přecházíme k seznamu řečníků, kteří se přihlásili do diskuse. Minutu má nejprve pan Thoido Alvarez. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl v první řadě poblahopřát panu Redone k jeho jmenování vysokým úředníkem zodpovědným za prosazování obchodních dohod. Vytvoření vaší funkce je jasným signálem toho, že Evropská unie není již nějakou idealistickou velmocí. Já si myslím, že Evropská unie musí být velkým zastáncem volného obchodu, ale eh, nemůžeme Eh, jak si eh, postupovat eh, bez ohledu na to, jaká cla uvalují naši obchodní partneři. Váš význam bude nepostradatelný proto, abychom odstraňovali necelní i celní překážky, které jsou v podstatě určitou formou protekcionismu. Velice důležité ale také bude zaručit, že budou efektivně aplikovány naše bariéry, naše neobchodní bariéry, například eh, kontroly fitosanitární, které eh, brání eh, zatažení nějakých invazivních druhů a chrání tak naše producenty. A já se i proto velice těším na naši vzájemnou spolupráci. Děkuji. Děkuji, pane Sojdo Alvarez a pokračuje pan Rodríguez Pinheiro paní Eldoris Piněro, Děkuji mnohokrát. Já bych také na úvod chtěla eh, poblahopřát eh, panu Redonetovi k eh, jmenování a k vytvoření této funkce. Je jasné, že důvěryhodnost naší obchodní politiky závisí nejen na tom, co schválíme, ale také, jak to implementujeme a tam je hodně co zlepšovat, především tedy u té implementace. Zásadní je stanovit jasný vztah mezi eh, příjmy z cel a dosahováním eh, Eh, cílů eh, v těch kapitolách o udržitelném rozvoji. A proto se pomnívám, že je velice důležité, aby v hodnoceních eh, dopadů a implementace obchodních dohod se, jsme se věnovali i tomu, jak jsou tyto cíle plněny. Zde nejde o nějaké překážky dovozu a vývozu, ale tomu, abychom hodnotili, jak jsou dohody plněly, plněny. Eh, myslím si, že je velice důležité, abychom od vás měli také písemné informace, tak abychom eh, si dokázali lépe si a rychleji vyměňovat eh, informace. Důležité je reagovat okamžitě, pokud třetí strany dohody neplní. Těch případů je hodně, je to například otázka dumpingu, jak říkala pan Van Brent, týká se to nejen, ale nejen ocely, ale i mnoha dalších sektorů. A proto tedy je třeba reagovat okamžitě, mít eh, různé systémy včasného varování a proto se chci eh, zeptat, jak budete využívat delegací třetích zemí v zemích Evropské unie, abyste jaksi preventivně upozorňovali na možné problematické situace, ke kterým může dojít. Děkuji mnohokrát paní Piněro a nyní za Renew Samíra Rafaela. Minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Redonetovi, že eh, je zde dnes s námi. Blahopřeji vám ke jmenování. A mám na vás eh, několik otázek. Jaké máte k dispozici nástroje, abyste objektivně a nezávisle eh, prosazoval implementaci našich dohod, tedy aby to skutečně bylo nezávislé a objektivní? Eh, také se bude předkládat povinná legislativa due diligence a já se chci eh, zeptat, zda si myslíte, že ten obsah bude vůbec vymahatelný. A eh, také, jak se budete snažit posílit eh, dodržování těch kapitel, kapitol o udržitelném eh, rozvoji, vzhledem k tomu, jak jsou v současně v našich dohodách formulovány. Myslím si, že vaše práce bude velice důležitá pro eh, také to, jak jsme v zahraničí vnímáni, pokud jde o plnění dohod. Děkuji a teď budu hovořit já sama za sebe. Chtěla bych poděkovat panu Redinoletovi za navázání eh, diskusí, které jsme vedli o nařízení o prosazování Enforcement Regulation. A my velice dobře eh, chápeme, že celá ta věc je velice eh, naléhavá, je třeba zde postupovat rychle. Byla bych ráda, kdyby pan Redone mohl zmínil eh, možné rozšíření enforcement regulation také na práva duševního vlastnictví a služby, protože Evropský parlament v posledním volebním období toto požadoval. Já se domnívám, že už by to mělo být před dveřmi. Vím, že máte určité eh, konkrétní názory na to, jak můžeme řešit možné technické, právní i politické otázky, které se na toto váží. A nyní za SAD pan, paní Junkerias. Ano, já zde nahrazuji pana Glucksmana, který bohužel se nemohl dostavit. A jeho otázka se také týká enforcement regulation a jaksi těch procesních aspektů. Jak již zmínila kolegyně Hautala, trvalo nám v Koreji 8 let, než jsme sestavili panel. A teď eh, je zde i ta otázka Větnamu. Chci se zeptat, tam máte nějakou představu o časovém rámci eh, ratifikace Mezinárodní organizace práce 87. Budeme čekat dalších 8 let? Nebo už eh, jste také netrpěliví? jak eh, plánujete zajistit účinnou implementaci úmluv eh, Mezinárodní organizace práce obecně. A pokud jde o otázku lidských práv a jejich dodržování ve Větnamu, eh, v podstatě od té doby, co dohoda vstoupila v platnost, jsme nezaznamenali žádné zlepšení. Spíše je tomu naopak a moje, nebo respektive jeho otázka se týká toho, zda můžete potvrdit, zda budete zastávat přijímání obchodních opatření i pokud eh, jak si budou ta porušení eh, lidských práv eh, pokračovat v souladu s tím, co říká článek 17 a 18 té dohody s Větnamem. A nyní bez masky pan Butikofer minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poblahopřát panu Hrdone Máte na svých bedrech eh, obrovský úkol, ale v Evropském parlamentu naleznete velkou podporu, pokud tedy s námi budete chtít hrát. Já mám jednu otázku. Eh, eh, týká se Číny. My jsme minulý rok schválili usnesení, ve kterém říkáme, že chceme, aby určité produkty zůstaly mimo evropský trh. Tehdy to byla iniciativa EPP, kterou podpořili široce i ostatní skupiny. A já jsem zatím nezaznamenal, že by eh, komise přijala nějaké kroky, zatímco ve Spojených státech už eh, to řeší. A chci se zeptat, zda to budete nějak eh, řešit zda eh, třeba eh, bude k dispozici eh, nějaké online poradenství, aby tam podniky mohly své problémy konzultovat. Děkuji a nyní pan Zahradil z EKR. For one minute, yeah. Minutu. We have Mr. Zahradil. Je pan Zahradil připojen? Pane Zahradile? Jo, yeah, okay. Lost Mr. Zahradil. Spojení se ztratilo. okay. Yes, once again. I hope it... Doufám, že to už funguje. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji také panu Redonetovi a já mám jednu poznámku k tomu, co jste říkal. Všichni víme, že Evropská unie má uzavřené obchodní dohody se zeměmi, které mají e, různé politické a sociální systémy. Těch zemí je celá řada a obchod je takovým e, nejnižším společným jmenovatelem, který spolu můžeme nalézt. Já samozřejmě nijak nepodceňuji otázky ekologické, lidskoprávní a sociální v těch našich dohodách ale chtěl bych se skutečně zaměřit na obchod a podnikání a myslím si, že je velice důležité, pane Redone, abyste v té vaší práci zaručili rovné, pracu, eh, rovné hrací podmínky eh, evropským podnikům v zahraničí, tak aby se mohli účastnit eh, vypisování veřejných zakázek, aby jaksi ne, je nepředehnali nějaké státem dotované podniky a abychom měli k dispozici eh, dobré mechanizmy řešení sporů, pokud na ně dojde. Máte nějaké příklady eh, tohoto, které byste nám mohl sdělit? Děkuji kolegovi Zahradělovi a nyní eh, Enik Dury minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci také eh, připojit k těm, kteří již pogratulovali panu Redonetovi k jeho eh, jmenování. Máme samozřejmě velice vysoká očekávání na vaši práci, ale také vysoká očekávání, pokud jde o třetí země, se kterými obchodujeme. A já se chci zeptat, eh, co si eh, myslíte o tom, co říkal pan eh, Zahradil? Myslíte si, že třetí eh, země budou připraveny plnit takto tyto naše vysoká, vysoká pravidla, anebo je to spíše odradí a přesunou se k těm partnerům, která tak vysoká očekávání nemají. Chci tady upozornit na určitou eh, distorzi, ke které by ta naše vysoká očekávání mohla vést. A pak se eh, chci zeptat, pokud nějaká eh, třeba pařížská dohoda nebo nějaká dohoda Mezinárodní organizace práce, jak, jak si lze dokázat, že nedodržování těchto dohod má přímý dopad na obchod. A byla jsem také velice ráda, že jste zmínil, že chcete se věnovat i malým a středním podnikům. Je to velice důležité, zvláště v době krize, ale prosím, udělejte vše pro to, abyste jim život eh, nekomplikoval. Protože pokud eh, bychom v Evropské unii stále zvyšovali ty standardy, tak bychom tím SM, malé a střední podniky mohli ohrozit. Děkuji a nyní Agnes Jongerius, která teď hovoří za sebe, jako paní Agnes Jongerius. Ano, já teď budu tedy hovořit za sebe, za sebe chci také poblahopřát panu Redonetovi k jeho jmenování a musím říct, že od počátku komise von der eh, Leyen uh, Eh, mě velice zaujala ta pozice vysokého úředníka pro procesování obchodních dohod CTEO. Říkala jsem si, co asi bude mít v popisu práce a zdá, bychom jaksi s tím člověkem eh, mohli uspořádat nějaké slyšení, nějaký pracovní pohovor, tak jako to děláme s komisaři, ale pokud jde o tu vaši funkci, tak to tady takto nefunguje teď eh, budeme mít novou komis, nového komisaře, který má eh, obrovské portfolium a myslím si, že vaší úlohou bude také mu napomáhat. Chci se ale zeptat, kde končí ta pomoc a kde vlastně začíná ten odklon od politické zodpovědnosti. Jinými slovy, jak jste nezávislí na svém komisaři? Můžete se postavit za ty kapitoly o nástrojích na ochranu trhu TSD, i kdyby to bylo v rozporu s názorem vašeho vlastního komisaře? Děkuji mnohokrát, Agnes. A nyní Svenja za Renew minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji panu Redonetovi za přítomnost. Já bych se také chtěla dotknout aspektu lidských práv. Už jsme zde slyšeli, jak eh, velice Eh, důležité je vymáhání příslušných eh, kapitol. Myslím si tedy, že samozřejmě v první řadě eh, je dodržování lidských práv úlohou a zodpovědností vlád a států, ale je to také úkolem a zodpovědností společností, podniků Eh, komisař Reinders již eh, slíbil, že předloží eh, legislativu o povinné due diligence a i parlament zde již připravuje některé věci. A v podstatě eh, tyto dohody budou efektivní pouze pokud ta náležitá péče bude monitorována a vymáhána. Chci se vás, pane Redonete, zeptat, jak eh, to vidíte vy a kde vidíte svou úlohu, pokud jde o náležitou péči. Due diligence. Děkuji kolegyni Hán a za EPP to dnes uzavře paní Danuta Hübner. Také jedna minuta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já také blahopřeji panu Redonetovi. Já vás znám a vím, že tato komplexní záležitost je nyní ve velice dobrých rukou. Mám několik drobných otázek. Já chápu, že obchodní politika se neustále proměňuje. My teď vlastně jsme jaksi eh, obnovili tu eh, obchodní agendu a komise musí přihlédnout eh, k řadě nových faktorů, protože do ekonomiky směřuje stále více státní pomoci a je zde jaksi po mnoho let nás čeká eh, možné řešení problémů s narušením trhu. A já se chci zeptat, zda ta vaše úloha se týká spíše té ochrany trhu nebo spíše zajištění spravedlnosti v obchodě, rovných podmínek. A Nevím, jak eh, technicky budete eh, spolupracovat s komisí, ale chci se vás zeptat, zda máte dostatečné analytické schopnosti na to, abyste byl schopen řešit veškeré ty výzvy, které vás čekají. Například pokud jde o ty dodavatelské eh, řetězce a eh, ten nový pohled na ně, bude to také součástí vaší práce? To znamená, aby se to provádělo nikoli na národní, ale na celoevropské úrovni, celounijní. A potom eh, chci říci, že my v podstatě zde máme takový velice unilaterální přístup, jak si Evropská unie vůči zbytku světa. A já se chci zeptat, zda již máte nějaké komentáře od našich partnerů. Eh, nemohli bychom eh, třeba i v rámci eh, VTO se zabývat tím multilaterálním prosazováním dohod A děkuji také, že jste zmínil tu otázku komunikace. Děkuji, Danuto a poté, co 18 kolegů hovořilo a padla řada otázek, předávám zpět slovo panu Redonetovi. Pane Redone, máte 15 minut na odpovědi. Thank you very much. Velice děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se zodpovědět co nejvíce dotazů, které byly velice konkrétní a kterých eh, si velice cením. Nejprve chci eh, poděkovat za vyjádření eh, podpory našemu úsilí, které se nyní snažíme vynaložit na komisi v provádění a prosazování dohod. To samozřejmě může být úspěšné pouze tehdy, pokud budeme plně podpořeni, jasně podpořeni politickým prostředím a ostatními orgány. Zcela jistě odpovím panu uh, Butikofrovi, ano, e, to, na co jste se ptal, to zcela jistě spadá do mé náplně práce. Já e, možná bych nejprve chtěla říci, jak vlastně tedy vypadá ta náplň mé práce a čeho chci dosáhnout. A není to pouze náplň mé práce, protože to musí být kolektivní úsilí, musíme se všichni zasadit o to, Eh, celé generální ředitelství v rámci komise eh, se, jaksi združí, združí své kapacity eh, a vlastně bude to nejenom komise. Hmm, takže to je tak, jak vidím svou pozici. Chceme posílit kapacitu, činit více a lepším způsobem. A jsou zde hlavně tři takové úrovně. Za prvé, uvolnit konkrétní hmotné výsledky z dohod, které jsme eh, uzavřeli. A pevně věřím, že obchodní dohoda se realizuje, pokud samotní obchodní partneři eh, jaksi ehm, vloží život do té dohody. Musí tam být eh, spolupráce v rámci, který stanoví ta smlouva. Druhá úroveň aktivně řešit a odstraňovat bariéry efektivně eh, řešit také různá stížnosti, různé problémy, eh, na které narážejí evropské zúčastněné strany a to se týká všech eh, věcí, které pokrývají ty obchodní smlouvy. Třetí úroveň přispět k využívání těch různých nástrojů pro prosazování smluv. Buď těch nástrojů, které máme k dispozici, a také naším cílem je pod vedením komisaře Dombrovského a společně se spolu zákondárci pracovat na tom, abychom posílili soubor nástrojů, které máme k dispozici pro prosazování smluv. K tomu se ještě možná vrátím za chvilku, protože i vy, paní předsedkyně, jste se mě ptala konkrétně na eh, tuto věc. Pro nás z našeho pohledu je, je, je to vlastně pozitivní program. Chceme eh, určitě ochrana eh, do toho spadá. Chceme využít veškerá ochrana opatření, která máme k dispozici. Budeme vycházet z pravidel, která existují a budeme ty nástroje používat eh, za takových okolností, kdy budou na místě. Ale eh, nechceme využívat eh, ta ochrana opatření jindy, než je zapotřebí. Tím se vlastně opět obracím k těm pravidlům. Nemá to být musí zde být vlastně i důležitá spolupráce se třetími zeměmi, protože prosazování dohod to není pouze řešení problému a řešení neplnění závazků, ale také preventivní kroky eh, ještě předtím, než se objeví. A musíme také předcházet obchodním konfliktům. Takže i to je eh, důležité mm, považovat za, za součást těch dohod. Musíme také klást pozornost eh, na distribuci eh, těch úkolů eh, v rámci všech zúčastněných stran. Tady bych chtěla opravdu zdůraznit roli malých a středních podniků. Už dlouho jsme přesvědčeni a pracujeme v této ehm, úrovni, že právě malé a střední podniky často narážejí na celou řadu eh, překážek a různých asymetrií. Taková jedna hlavní asymetrie je ta informační asymetrie. To chceme napravit. Dále máme nástroje, jak ještě zlepšovat přístup malých a středních eh, podniků k nástrojům, které máme k dispozici. Můžeme se třeba bavit o nástrojích na obranu trhu a jak tedy se v tom angažují malé a střední podniky. E, také budeme klást důraz na e, provádění doporučení zprávy účetního dvora, která se týká právě nástrojů na obranu trhu. E, mnoho poslanců rovněž položilo dotaz jak se bude vytvářet ten náš rámec, jak, jak to bude s vymahatelností v rámci těch obchodních dohod. Myslím si, že opět zde je to taková, taková mm, několik úrovní. Za prvé je zde návrh, potom vývoj toho rámce a potom provádění toho rámce. Eh, dnes tedy za, vlastně zatím byla založena ta pozice vrchní úřední pro dodržování obchodních dohod, pak je tam tedy to v rámci generálního ředitelství. Tam už máme určitý rámec pro provádění, pro vymáhání. Máme zde statuty, například mm, jsou zde také, eh, které se týkají uzavírání obchodních dohod, také je tam třeba i ten, eh, ty řešení různých obchodních sporů, takže uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet, budeme se účastnit diskusí s jednotlivými orgány. A já sám za sebe mohu říci, že také se zúčastním širokého konzultačního procesu, eh, který má revidovat tu politiku. Ten konzultační proces probíhá v současné době a vede ho pan komisař Dombrovskis. Takže je důležité ehm, to, pak jsou zde další nástroje, které i na, také získají velký význam. Někteří z vás zmínili například tu eh, novou legislativu, která se týká povinné due diligence. Komise v tom bude dělat další kroky. To určitě dodalo velice závažný prvek do celého toho eh, rámce, jak eh, zlepšit udržitelnost veškerého obchodu. A využívání těchto nástrojů pro nás bude také velmi důležitá v rámci generálního ředitelství pro obchod. Tam, kde máme k dispozici nástroje, tak je budeme využívat velice aktivně. Také jste se ptali na dotace nebo ty subvence a co tam je možné učinit. Například paní Van Brent, ale i další z vás se ptali na, i třeba pan Zahradil se na to ptal, na otázky, které s tím souvisejí. Uh, Chci říci, že tam, když budeme mít možnost zakročit, tak eh, skutečně eh, eh, budeme využívat dohodu v rámci VTO, která se týká právě subvencí a využijeme to vlastně až na doraz. Využijeme veškeré možnosti, které nám z toho plynou. Mm, také chceme zkoušet i nové postupy, Například v některých případech se objevují vlastně určité nadnárodní subvence. Využijeme celou paletu různých nástrojů. Máme zde nástroje na obranu obchodu, ty nám e, umožňují e, bojovat se subvencemi, pokud narušují e, fungování trhu v EU. Ale pak je zde takový celkový fenomén narušování trhu subvencemi Eh, někdy se to vlastně týká i státních firm, a pak to může být celost, celosvětové, takže pak je důležité, aby vlastně i ta protiakce byla celosvětová a aby Evropská unie se eh, stala eh, součástí těchto větších kroků, aby tedy chom dosáhli toho otevřeného spravedlivého obchodu. Pak se ještě vracím k otázce, která se ptá jak budeme spolupracovat s dalšími subjekty, jako jsou třeba obchodní komory. A možná jsem to měl více zdůraznit a chci tedy teď říci, že je velice důležité, že úsilí, eh, které se týká prosazování třeba eh, přístupu na trh, to je vlastně kolektivní úsilí evropských orgánů, členských států a také eh, zástupců zúčastněných stran Celkově už 25 let pracujeme na strategii eh, o přístupu na trh Evropské unie a máme se také různá partnerství o mm, přístupu na trh, kde je nejenom komise, ale také další subjekty. A jsou eh, jak z Evropské unie, tak to jsou i partneři nebo subjekty, které jsou přímo z těch třetích zemí, kterých se to týká. Zcela jistě je zde prostor, abychom na těchto partnerstvích o mm, přístupu na trh mohli dále pracovat, aby ta partnerství byla aktivnější, aby měla větší vliv. A to zcela jistě také i patří do mé náplně práce. Budu na tom pracovat s členskými státy i s komunitou e, zúčastněných stran, abychom mohli e, posílit strategii o přístupu na trh. Určitě se na to podíváme v následných měsících. Dále byla otázka rychlosti, schopnosti reakce a akce. Několik poslanců na to upozornilo. Řekli jste své názory, řekli jste, že v některých případech bychom měli být eh, rychlejší, měli bychom reagovat pohotověji, když dojde k neplnění eh, závazků ze strany třetích zemí. Já se k tomu mohu vyjádřit teď pouze obecně, protože nemám tolik času, ale můžeme se třeba k tomu někdy vrátit a hovořit třeba o konkrétních případech, na které jste upozornili, jako je Větnam, Čína nebo Filipíny. Je jasné, že v každé chvíli se musí provádět eh, určité posuzování, eh, monitorování toho, jak jsou plněné závazky Protože cílem je, aby se, eh, aby se vlastně posílily ty změny. Takže můžeme přemýšlet o tom, vlastně čím ty změny eh, povzbudit. Ten eh, přístup, který chceme přijmout, a já si myslím, že k tomu mám mandát, abychom takový přístup přijali, je tedy na jedné straně snaha být systematičtější a koherentnější napříč jurisdikcemi. A e, možná tedy, pokud jsme to snad v minulosti nedělali dostatečně, tak teď to budeme dělat stále častěji. Také chci říci, že ta e, opatření na vymáhání to vlastně nikdy není na nějakého autopilota. Takže jednáme o, státech, pardon, o vztahu mezi státy, ale pokud máme jak důkazy, tak i právní základ, tak eh, zcela jistě eh, najdeme kapacity a politickou vůli k tomu, abychom přikročili k nějakým krokům a abychom eh, potom měli připravené určité, určitá opatření, která vlastně je možné postupně stupňovat. Tím snad odpovídám i na ta otázku paní Hautaly protože eh, velice brzy také představíme nový mechanismus pro řešení sporů a tento mechanismus umožní přímé eh, řešení eh, sporů a bude se to týkat i kapitoly o udržitelném rozvoji a nebo bude se to vlastně týkat i e, toho všeobecného systému preferencí. Takže až to bude tento nový mechanismus, který představíme velice záhy, e, získáme přímý e, přístup k, k těm k možnosti podávání stížností a myslíme si, že pak se budeme moci mnohem systematičtěji věnovat právě těm stížnostem. Generální ředitelství pro obchod, komise Eh, pod mým dohledem zajistí, že jakmile eh, bude mm, předložena nějaká odůvodněná stížnost a budeme schopni eh, identifikovat důkazy nebo nějaký základ, takže budeme hned mít buď připravený nějaký systém a že to vlastně, jak se ponecháme v nějakém vzduchoprázdnu. Teď přejdu do francouzštiny. Paní Vedren bych eh, odpověděl francouzsky a také panu Morelovi. Eh, jednak pokud jde obecně o ty standardy v oblasti obchodu, je jasné, že vedle toho, že je třeba dodržovat závazky v obchodních dohodách, je samozřejmě třeba eh, zajistit i evropské normy v okamžiku, kdy se produkty uvádějí na trh. A to není vlastně nic, co by se týkalo výleč, výlučně e, dovozu. A tady samozřejmě musí celní a obchodní politika být ve vzájemné účinnosti plus veterinární inspektoři a veškeré orgány, které se zabývají dohledem nad trhem. A tam je třeba velice silné spolupráce mezi e, generálním ředitelstvím pro obchod Evropské komise, ale také dalšími generálními ředitelství, například DG Sante, DG Grow, a součástí mé práce je právě jak si koordinovat eh, toto úsilí. Pokud je o zdroje a prostředky, zde jsou dvě věci. Jednak to jsou tedy lidské zdroje. Zde se budeme snažit zajistit o maximalizaci veškerých zdrojů, které komise má. efektivní implementace obchodních dohod, to není eh, úkol jednoho jediného ředitelství na komisi. To je jednak závazek eh, předsedkyně Evropské komise, která vlastně hovoří za veškeré eh, generální ředitelství. A pak je to také otázka právní. Já teď přejdu do angličtiny zpátky, protože to se týká vaší otázky, paní předsedkyně, ohledně vymáhání nařízení. Eh, máme tu návrh, eh, který řeší přímo teď problém eh, v tom smyslu, že máme celý systém vymáhání pod VTO. Nicméně víme, že váš parlament je odhodlán podat pozměňovací návrhy k návrhu komise, O tom se právě teď diskutuje mezi oběma spoluzákonodárnými orgány. Komise jasně prohlásila, že potřebuje v návrhu eh, nařízení o vymáhání nástroj, který bude efektivní a který bude mít odrazující účinek. Já jsem u to už říkal výboru INTA. Nevidíme eh, tu žádnou právní překážku pro rozšíření rozsahu působnosti nařízení o vymáhání na služby nebo eh, práva duševního vlastnictví a budeme spolupracovat s parlamentem a radou na správném vyvážení, správné kalibraci toho rozšíření návrhu nařízení o vymáhání. A doufáme, že se tak stane při nejbližší možné příležitosti, protože tohle je velice dobrý eh, příklad toho, kdy Evropská unie posiluje své vymáhací nástroje. Já vím, že mě tlačí čas, takže už velice stručně přejdu k několika posledním bodům. Pokud jde o řešení sporů, tak eh, pan, o tom mluvil pan Buržová. Já si myslím, že je potřeba řešit otázku vymáhání systematicky a koherentně. Jestliže identifikujeme eh, něco, co je vymáhatelné, eh, pak je potřeba jednat včas a jít vzestupně po tom eskalačním žebříčku, který může skončit až zahájením e, kroků podle mechanismu řešení sporů, který máme. Máme aktivní pohled na řešení sporů. Hodně jsme toho získali z mechanismu řešení sporů ve VTO. Evropská unie je jedním z jeho nejčastějších uživatelů. A e, uchylovat se k rozsudkům třetích stran, to je něco, co budeme dělat jak bilaterálně, tak multilaterálně, čím častěji, tím častěji, čím více bude bilaterálních dohod. A skončit bych chtěl těmito dvěma body. Za prvé, jaké jsou problémy, kterým čelíme? Bariéry jsou čím dál vágnější a komplikovanější, jsou hlouběji za hranicemi a to si žádá čím dál větší úsilí, pokud je chceme efektivně odstraňovat. A proto eh, komise napsala nové úsilí tímto směrem. A konečně, pokud jde o informace a reportování, Inma Rodriguez Pinheiro se ptala eh, na přístup k informacím. My v této oblasti eh, samozřejmě budeme i nadále předkládat parlamentu i širší komunitě stakeholderů informace, které momentálně produkujeme o implementaci FTA, o e, bariérách přístupu k trhu. Já to beru jako část své práce a to vám nabízím jako myšlenku závěrem, že doufám, že tato pozice nám umožní e, se posunout od informacím k přímé interakci s výborem INTA. A já jsem otevřený těmto interakcím v budoucnu, jak už jsem říkal v budoucnu, a to v té formě, jakou budete považovat za vhodnou. E, ať už považujete cokoliv za vhodné, já se tomu podřídím a velice se těším na výměny názorů. Děkuji. My děkujeme vám, pane Redone, za váš konstruktivní přístup k informování našeho výboru o vašich plánech a těšíme se na další spolupráci s vámi. Jsme si jistí, že budete transparentní a že nás budete informovat o tom, co děláte a že tak bude posílena role parlamentu a tohoto výboru. Děkuji vám moc krát a teď, kolegové, zahájíme první dnešní hlasování. Já to vezmu velice rychle. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k jedné zprávě a jednomu stanovisku, a sice zpráva o zavedení výjimečných obchodních opatření pro země a území, které se účastní eh, evropského procesu stabilizace a je to návrh stanoviska o nové strategii pro evropské malé a střední podniky. Jak víte, tak vzhledem k zvláštním okolnostem používáme eh, distanční hlasovací proceduru, kterou přijala konference předsedů v Dubnu. Takže než formálně zahájíme hlasování, nejprve ověříme, zda máme kvórum. Takže pro ověření kvóra prosím poslance, kteří se účastní dálkově, aby zmáčkli tlačítko eh, přihlášení se o slovo ve svém eh, softwaru pro dálkovou účast. Prosím, eh, kolegové, zmáčkněte tlačítko, kterým se hlásíte o slovo. Dobře, děkuji. Eh, takže mohu konstatovat, že máme kvórum, takže už jsme tuto proceduru používali několikrát, já to vezmu velice stručně. Všichni budou hlasovat e-mailem. A kon- Konečné instrukce byly všem rozdány. Poslanci musí vyznačit své hlasování na všechny pozměňovací návrhy, ať už eh, se domnívají, že ty návrhy odpadnou nebo ne. Použijte poskytnuté hlasovací lístky, ty musíte poslat se své oficiální parlamentní adresy a e, připojte své jméno v čitelné podobě a podepište všechny stránky hlasovacího lístku. Hlasování je otevřeno do 12.00 dnešního dne a nyní formálně zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích o zprávě o zavedení e, výjimečných opatření pro země, které se e, tý, připojují k Evropskému stabilizačnímu a asociačnímu procesu a k návrhu stanoviska o nové evropské strategii pro malé a střední podniky. Hlasování budou, výsledky hlasování budou oznámeny před před finálním hlasováním dnes odpoledne a budou zveřejněny v zápisu z dnešní schůze. Je přesně 11 hodin, eh, schůze končí a vrátíme se sem opět v 11.30. Děkuji vám. Um, I'll just leave things here.